Good morning, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, máme trošku spoždění. Ehm, je 9 hodin a 10 minut, tak bychom měli začít. Chci přivítat vás všechny na tomto slyšení, které organizuje Alfred a Devě. o e, roz, rozvojové mm, spolupráce sousedství v rámci celetého rámce. Jak víte, Toto e, se děje v rámci stávajícího legislativního období. Je to důležitý postup, protože určí, jak pomoc třetím zemím EU, která má ten hodnotu téměř 90 miliard euro, se bude vynakládat v období 21 až 27. Evropský parlament se plně účastní jako legislativa v rámci běžného legislativního postupu společně s AFETA DV, které jsou zodpovědné za podle článku 55. Na základě významu tohoto návrhu máme čtyři spolupravodaje, dva z AFED, dva z DV, kteří zpracovávají návrh s tím, že by měl být hotoven být do konce října. Cílem dnešního slyšení je posoudit, do jaké míry nový nástroj umožní Unii efektivně jednat jako globální hráč a pomá- pomůže dosahovat cílu externí akce jako eh, udržitelný rozvoj demokracie a lidská práva. Ve svých dokumentech vidíte, že tam budou dva panely, eh, rozvojové financování, politická koherence, rozvoj pod roce 2020, druhý panel, zajistit, že NDC umožní EU eh, fungovat efektivně jako globální hráč. A nyní předám slovo panu Gourencovi, který bude moderovat první panel a pak předám slovo dalšímu zpravodaji, další zpravodajce Lindě McAven. Děkuji. Tady skupina z Plan International právě dorazili, takže mm, připojili se k nám skupina hostů z Plan International na Evropský akční týden pro dívky, tedy děvčata, eh, Mezinárodní den děvčat. Takže budeme mluvit o budoucnosti, o tom, jak EU bude financovat rozvoj a zahraniční věci a doufám, že tam bude dimenze podpory dívek a žen. Děkuji. Děkuji. Vážení kolegové, já chci zahájit první část našeho slyšení a e, mm, které se bude věnovat novému nástroji a mm, z toho vyplývajících změn. Máme tady spoustu e, změn. Některé z nich ne, budou vyjasněny až po skončení jednání, po e, implementaci nařízení. Je třeba vyřešit některé body nyní, a protože se jedná o 90 miliard euro, které by měly co nejvíce tedy prospívat rozvoj třetí zemích a politice EU. Jsme tedy rádi a očekáváme eh, výměnu, kterou, která bude probíhat. Především Ehm, těch, co se týká implementace těchto nových nástrojů, jako jsou ehm, nevládní organizace a podobně. Koherence mezi vnitřní a vnější politikou, ale také mezi mm, externí politikou samotnou má důležitý význam. Tady můžeme mluvit o rozvoji a koherenci politiky pro rozvoj a pro udržitelný rozvoj já doufám, že organizace OECD um, um, vyjasní možnou dynamiku využívání těch, tohoto nástroje a dalších nástrojů. Eh, paní Ebar Dolman Eh, to je vedoucí eh, oddělení pro politickou koherenci udržitelný rozvoj, a paní Alva Finn z organizace Save the Children, která se vezme slovo jménem eh, Evropské konfederace nevládních organizací pro rozvoj a pomoc. Ehm, bude pro každého maximálně sedm minut a navrhovala bych, aby paní Eba Dolman zahájila diskusi. Dobré ráno všem, děkuji moc krát za pozvání. Já se musím přiznat, že když eh, jste se na mě obrátili eh, s účastí na eh, zasedání nazvaném Financování rozvoje, tak jsem trošku váhala, jestli to mám přijmout. Říkala jsem si, že možná by bylo vhodnější pozvat kolegy z ředitelství pro rozvoj. Momentálně Vyjednáváme o doporučeních, která vzniknou v rámci peer review EUDAC 24. září. Takže teď je eh, pravý čas eh, na, ta, na tyto hovory a já doufám, že i oni budou ještě mít příležitost hovořit. Eh, zároveň jsem ráda, že mezi vás mohu přijít a zdůraznit, proč si myslím, že koherentnost politik je tak důležitá pro dosažení cílů udržitelného rozvoje a Eh, pro dosažení udržitelného rozvoje jako takového, aby nikdo nezůstal pozadu, což je naše hlavní priorita. Je to také příležitost k tomu, abych vysvětlila, eh, proč je tam to s, v tom PCSD, to udržitelný, proč je to tak důležité. A to zejména vzhledem k cílům udržitelného rozvoje 14 a 17, které znamenají eh, posílení koherentnosti politik udržitelného rozvoje. Jak patrně víte, cíle udržitelného rozvoje jsou velmi odlišnou agendou od předešlých rozvojových cílů tisíciletí. Je to mnohem širší agenda, která zohledňuje interakce mezi jednotlivými cíly a mezi jednotlivými dimenzemi udržitelného rozvoje. Požaduje vyvážený přístup a e, uznává, že existuje mnoho forem chudoby v souvislosti s cíly udržitelného rozvoje. E, za druhé, cíle zohledňují e, nejen přeshraniční dopady, ale také mezigenerační dopady. A konstatuje, že existuje určitá kompenzace něco za něco mezi e, krátkodobými a dlouhodobými cíly a mezi domácími a mezinárodními cíly. Za třetí, e, jsou tu důležité institucionální mechanismy, které se musí změnit, abychom mohli naplnit tuto velice složitou agendu. Týká se to celé řady důležitých synergií a kompenzací. Máme tedy definici. Myslím si, že je třeba začít definováním našeho přístupu a PCSD je definována jako e, nástroj e, přístupu, jako přístup a politický nástroj k integraci ekonomických, sociálních a environmentálních dimenzí udržitelného rozvoje ve všech stádiích domácí a mezinárodní politiky. Patří sem například podpora synergií napříč těmito třemi dimenzemi udržitelného rozvoje, a e, mohu uvést několik příkladů. Například, když jsou konkurující požadavky na zdroje, tak eh, SDG 7.2 eh, posilování obnovitelných zdrojů energie by mohl být v, sou, eh, v nesouladu nebo v rozporu s cílem 2.1, což je ukončení hladu protože eh, potraviny a biopaliva se vzájemně přetahují o tutéž půdu. Nebo dotace na fosilní paliva, eh, to jsou ekonomické náklady plynoucí ze, z narušení hospodářského trhu, ale potom, potom jsou tu environmentální náklady na globální eh, scéně a sociální dopady, včetně redistribuce zdravotního dopadu prostřednictvím znečištění ovzduší, které snižuje očekávanou délku dožití. Dalším příkladem jsou finanční toky a praní špinavých peněz. Tady úsilí může nepřímo vést k eh, vyšším transakčním nákladům. Myslím si, že je jako potřeba eh, zkoumat vzájemné vztahy mezi eh, blahobytem tady a teď, domácím, a tím jinde, neboli eh, přeshraničními dopady. A dopady, které nastanou později. Při tomto pohledu na tvorbu politik lze například přivítat pokrok Evropské unie v obchodní politice, kterou podporuje eh, chudé země prostřednictvím GSP a přístupem eh, všechno kromě zbraní. Nicméně snižováním uhlíkových emisí doma eh, vzniká trend outsourcovat uhlíkové znečištění tím, že se importuje více uhlíkově intenzivních produktů, jako je ocel, z, z jiných továren jinde ve světě. Kromě toho například zemědělské dotace v Evropské unii lze chápat jako narušování hospodářské soutěže. Je to pozitivní dopad na eh, potravinovou bezpečnost. Nicméně i potravinový odpad sebou nese veliké uhlíkové znečištění a například domácí spotřebu vody je potřeba měřit oproti dovozu vody eh, od eh, v podobě eh, služeb intenzivních na vodu a produktech, produktech intenzivních na vodu, jako jsou například kakaové boby. Například dovážená soja má vysokou ekologickou stopu jak sama o sobě, tak jako krmivo pro produkci masa. Já se teď vrátím k nástroji NDICI, o kterém tu dnes má být řeč, a vrátím se k doporučení DAC v rámci peer review v roce 2012, což je naposledy, kdy proběhlo. V té době bylo doporučeno, že Evropská unie by měla zjednodušit a modernizovat spolupráci tím, že sníží počet rozpočtových položek, zesouladí pravidla rozvojové spolupráce a Evropského fondu rozvoje, že zjednoduší eh, postup schvalování a zvýší konzistentnost regionálních a tematických programů. Eh, kromě toho eh, by měla být efektivnější, rychlejší a flexibilnější jak na úrovni programu, tak na úrovni nástrojů. Myslím si, že tato zpráva eh, zdůrazňuje pokrok ve všech těchto oblastech. Ta, ta zpráva, která vyšla nedávno, NDICI se opravdu zjednodušuje a zflexibilňuje. Musíme si ale uvědomit, že u krátkodobých priorit hrozí, že jaksi eh, budou, že, že přebíjí ty dlouhodobé cíle, jako je například vymícení chudoby. Budeme tedy zkoumat politickou koherentnost na pěti různých vzájemně se doplňujících úrovních. Je to koherentnost různých zdrojů financování a z tohoto pohledu si myslím, že evropský nástroj jde správným směrem a posiluje flexibilitu a zjednodušuje postupy. i nadále půjde o důležitý nástroj pro snižování chudoby a dosáhnout koherentnosti těchto typů financování, to by mělo velice pozitivní dopad. Je ale potřeba si položit otázku, eh, jestli jdeme dostatečně daleko a jestli dostatečně zohledňujeme eh, další nekoherentnosti při plnění cílů eh, udržitelného rozvoje, aby nikdo nezůstal pozadu. Tento slide tu nechám jako poslední. Je to vlastně hodnotící rámec pro to, jak hodnotit politiku eh, udržitelného rozvoje. Tím eh, bych skončila a eh, kolegové z panelu potom pohovoří podrobně o jednotlivých nástrojích. Děkuji vám, paní Dolman. A nyní dávám slovo paní Finn, prosím. Děkujeme, že jste dali eh, možnost eh, Concordu, abychom pohovořila jejím jménem. Jmenuje se Alfa, eh, Alva Finn a naše organizace Concord má 55 členů a zastupujeme 2600 nevládních organizací. Eh, víme, že NDIC mm, je vlastně takovým eh, přístupem, který eh, doposud fungoval určitým způsobem. Já chci nejdříve pohovořit o pozitivních věcech. My na nás udělalo velký dojem, že došlo k navýšení. Vidíme, že zde existují velké příležitosti, pokud je NDIC a co ví, ptáme, že je nová obálka v palíři, potom 92 eh, eh, procent, tady tato procentní sazba doufáme, že bude zachována v dalším vyjednávání, potom nový zeměpisný přístup, to také vítáme a potom také eh, jasné ukázání toho, že Evropská unie upřednostňuje také environmentální přístup, potom otázka lidských práv, to vnímáme také velice eh, pozitivně a myslíme si, že je důležité, abychom eh, zjednodušili postupy, aby bylo jasné, že nástroj bude ve středobodu. Eh, co se týče přístupu eh, s cílem mít eh, větší flexibilitu, tak si myslíme, že to se neubíralo správným směrem a potom pohovořím později. Potom otázka toho, že dáme do rovnováhy otázky našich příležitostí a skutečných obav. E, myslíme si, že tento nástroj kombinuje různé oblasti politiky, ale myslíme si, že nedosahuje dobré rovnováhy mezi rozvojem a zahraniční politikou. E, chceme-li mít opravdu dobrý nástroj rozvoje, tak je potřeba se zaměřit na e, klíčové otázky. Musíme mít explicitní odkaz eh, na udržitelný rozvoj, eh, vymýcení eh, chudoby, to musí být hlavní cíle a potom dlouhodobé cíle politiky, tak jak je to, jsou to cíle udržitelného rozvoje, evropský konsensus a dohoda. To musí být jasně zakotveno v politických rámcích a Víte, že také jakožto Evropský parlament eh, nám činí obavy eh, odpovědnost a transparentnost. To si myslíme, že zatím je eh, docela slabé. Potřebujeme, aby se zvýšila flexibilita, potřebujeme mít pilíř na rychlou reakci a je potřeba, abychom se nezaměřovali pouze na zájmy Evropské unie a e, potom e, e, chceme také se zaměřit na otázku odpovědnosti, pokud je o parlament a rádi si vyslechneme informace od kolegů. Potom otázka kondicionality, to se třeba použilo v případě migrace. Potom my považujeme tuto kondicionalitu za neakceptovatelnou a chceme, aby to bylo vyňato. My eh, navrhujeme eh, úpravy, co se týče eh, nařízení a příloh. Já jsem nechala u vchodu několik kopií, pokud si to chcete přečíst. A potom tam máme také informace ohledně práv dítěte. Máte to u vchodu do místnosti. V našich eh, úpravách jsme eh, zahrnuli eh, pozitivní věci ze stávajících nařízení, třeba DCI a tak dále, což chceme, aby bylo zachováno. A to je věc, po které jste také volali v tomto parlamentu. Jedná se tedy o záruky, několik záruk, které chceme, aby byly znovu zavedeny. A e, to, co bylo v tom e, bývalém nařízení, dobré věci, tak e, zmizely. Týká se to třeba cílu udržitelného rozvoje a nejenom cílů obchodu. Takže tam by měla být otázka třeba úniku daní nebo čendrová perspektiva. A myslíme si, že by tyto cíle měly být zahrnuty. Potřebujeme tedy větší záruky. Pro nás je zcela zásadní, aby existovala větší eh, jasnost ohledně 20 eh, eh, procentního benchmarku a chceme vědět, jakým způsobem se toto bude monitorovat. Voláte po posílení, jedná se o od o izolování těchto článků, nejedná se pouze o závazky politiky. Přicházíme tedy s různými mm, náměty, jak by se mohla zlepšit otázka těch 20%, pokud je o sociální inkluzi. Otázka čendru eh, eh, tady tomu se nevěnuje dostatečná eh, pozornost a potom je to smícháno v přílohách s otázkou dětí, ženy a děti jsou jedinečnými příležitostmi pro investici a toto by mělo být v každém eh, případě eh, zahrnuto eh, v NCI a potom, co se týče genderové rovnosti, tak tyto otázky jsou samozřejmě propojené. A my si myslíme, že když skombinujeme tyto dvě otázky, tak to vlastně tím ustupujeme od Eh, závazku, eh, který máme pro genderovou dimenzi. A potom máme dalších 30 eh, Tyto dva benchmarky musí být součástí nařízení a musí být toto stejně respektováno. Co se týče klimatu a životního prostředí, tak si myslíme, že NDICI není dostatečně ambiciozní v létě jsme byli eh, svědky důsledků zhoršování eh, eh, klimatu a mm, ta, ta sazba 50% velmi dobře odráží to, co chceme dosáhnout pomocí tohoto nástroje. Vítáme také, že máme úlohu občanské společnosti v tomto dokumentu a v současnosti je to takto v nástroji a chceme-li eh, mít v rámci zeměpisného pilíře otázku občanského pilíře, tak tam přijdeme o velké částky, protože samozřejmě víme, že eh, v současnosti eh, napříč planetou se omezuje úloha občanské společnosti. Potom Mm, co se týče eh, dalšího pilíře, tak eh, máme eh, dokument, kde porovnáváme různá čísla a zde žádáme o navýšení v tematickém pilíři, především co se týče sekce pro globální výzvy. Potom, co se týče migrace, v poslední řadě migrace, Eh, si myslíme, že dostává příliš mnoho pozornosti podle NDICI. My si myslíme, že eh, migrační opatření musí být mm, řešena eh, dlouhodobě. Musíme mít na zřeteli lidská práva, musíme pomáhat regionům, které člejí, čelí migračním tokům veškeré odkazy na boj eh, proti eh, nelegální migraci v zájmu EU, to by se mělo odstranit a 25% benchmark by se neměl soustředit na opatření bezpečnosti na hranici. Myslíme si, že v budoucnosti toto může být eh, zneužito, protože očekáváme, že se zhorší přístup této otázce ze strany komise a e, těšíme se na spolupráci a na e, diskuzi o NDEICI. Děkuji. Merci infiniment aux deux premières intervenantes. <clears throat> Je donne maintenant la parole. Děkuji moc krát oběma prvním řečníkům a nyní dám slovo stínovým zpravodajům k NDICI. Jako první dostane slovo Norbert Neuser a po něm paní Teocharus Judith Sargentini, Lola Sanchez, Ignacio Corrao a Jean-Luc Schaffhauser. Děkuji vám moc krát za jasné představení pozic. Já si myslím, že to jsou, že to je dobrým požadavkem na náš parlament a na naše zpravodaje, abychom mnoho věcí eh, představili naprosto jasně a zřetelně. Byl tu zmiň, budeme zmiňovat geografický přístup, budeme zmiňovat eh, SDG, cíle, které jsou ve středobodu, a také to, že flexibilita představuje možnost k tomu, abychom dospěli k dobrým výsledkům. Ve zprávě podle mého názoru um, musí být zcela jasné, že boj proti chudobě um, má naprostou prioritu a že se chceme držet uh, hlavních linií uh, pařížské dohody a v, v oblasti good governance se musíme významně zlepšit. Podle mého názoru e, musíme také e, více hnát k odpovědnosti e, příslušná místa v rozvojových zemích, k tomu máme prostředky a i to musí být ve zprávě jasně obsaženo. Já se omlouvám, zdá se, že portugalská kabina z důvodu nemoci musí být uzavřena, tak můžete i nadále hovořit portugalsky, ale nikoli poslouchat portugalštinu. Poznámka k jazykovému režimu. Můžete mluvit portugalsky, ale nikoli poslouchat. Takže já si myslím, že pro dobrou práci vlády je naprosto důležité, aby odpovědné elity v rozvojových zemích se zlepšily a my eh, k tomu musíme, eh, my toho musíme docílit příslušnými prostředky. Musíme ještě jasně popsat, jaká bude role parlamentu a jakým způsobem by mohla být posílena. Zmínili jste také oblast migrace. I já to vidím tak, že migrace v podstatě přebíjí úplně všechno. E, to je způsobeno tlakem členských států, ale my v rámci rozvojové politiky bychom měli mít e, vlastní pozici. Je jasné, že je potřeba udělat všechno proto, aby byla migrace rozumně e, upravována a řízena, ale myslím si, že je potřeba jednat především dlouhodobě a méně pomocí krátkodobých opatření. Zmínili jste také práva dětí, gender, vyhýbání se daním. Já si myslím, že všechny tyto oblasti by měly být ve zprávě jasně zmíněny. A mělo by, ještě jednou říkám, být zcela jasné, jaká bude role nás parlamentu v tomto novém nástroji, který nám poskytuje mnoho pozitivních příležitostí, ale v mnoha oblastech je ještě velmi nejasný a je potřeba, aby se jeho kontury jaksi zpřesnily. Slovo má paní Sargentini, protože paní Teocharus tady není. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Evropský fond udržitelného rozvoje byl zařazen do tohoto eh, NDICI, ale zmizela tam jedna záruka, jedna pojistka. Někdo z řečníků se o tom zmínil, já bych byla ráda, kdybyste to rozvedli více. Eh, to je poměrně nový instrument eh, a my jsme bojovali za to, aby v něm byly záruky, že prostředky budou vynakládány způsobem, který přispěje k vymícení chudoby. A já bych ráda věděla, jak si to vykládáte vy to, že to teď bylo začleněno do NDICI, což je ale takové trochu obecné. Vím, že se ptám na váš názor, ale zajímalo by mě, co k tomu řeknete. Další otázku mám na paní Dolman. Vy jste řekla, že OECD provedla před několika lety peer review kde jste eh, naléhali na Evropskou unii, aby sloučila fondy a aby byla flexibilnější. Ale teď jste se nevyjádřila k tomu, co je nyní před námi, což je návrh na sloučení a je flexibilnější. A já mám pochybnosti o tom, komu je ta flexibilita užitečná a ráda bych lépe pochopila, proč jste pro slučování fondu a flexibility, protože eh, o tom jste podrobněji nehovořila. Děkuji, slovo má Lola Sanchez. Není tady? Takže Ignacio Corrao. Pan Schaffhauser. Pas toujours, malheureusement. Voilà, pas, pas encore. Bon, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Několik úvah, o které jsem se s vámi chtěl podělit. Eh, jednak podpora Africe. Proč toto blízké sousedství eh, miliarda lidí eh, do v budoucnu tedy, blízké budoucnosti, a eh, kapacita ehm, hledání zaměstnání a činnosti v těch zemích. To bude vyžadovat z mého hlediska regulaci ekonomiky a určitý protekcionismus. Je to to platí u nás a platí to ještě více u nich. Když se podíváme do historie, jsme vždy konfrontováni um, tím eh, postupem ochrany, eh, rozvoje a eh, programového otevírání hranic. To je moje tedy první úvaha. Moje druhá úvaha jsou tedy prostředky. Dej, nalezme si tedy prostředky, jak se skutečně angažovat v, v rozvoji na finanční úrovni. Nemyslím si, um, to mezi lety 2012 až 2018 jsme eh, měli 2600 miliard na úrovni eh, centrální banky, abychom skupovali veřejné dluhy vytvořené všude. A nejsme schopni vytvořit eh, prostředky, abychom Eh, vytvářejí bohatství. A to platí na eh, jižních zemích, kde je skutečně třeba investovat do tvorby nového bohatství, ale platí to také pro Afriku. Moje třetí úvaha se týká modalit eh, implementace nebo realizace rozvoje. A to platí stejně tak u nás jako v afrických zemí. Jednotný trh s jednotnou měnou eh, posiluje silné a oslabuje slabé. Proto je třeba regulovanou ekonomiku, která by umožnila eh, hlubší rozvoj pro jižní země, ale i pro Afriku. A v Africe tam eh, si ne, nesnažíme hrát se státy, ale s nevládními organizacemi, které ovšem nikdy nejsou aktéry rozvoje my musíme znovu promyslet zcela jinak, jak organizovat rozvoj. Děkuji, eh, pane předsedo, omlouvám se, že jsem mluvil tak dlouho. Děkuji, pane Schaffhauser, a nyní paní Lezing má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vycházím z toho, že mnohé cíle Eh, jsou mm, definovány koncensuálně, že tady diskutujeme o některých aspektech financování. Proto se pokuším um, ehm, věnovat těmto jednotlivým aspektům. A bylo by dobré, kdyby se nám podařilo některé věci konkretizovat lépe. Eh, jak si, mm, v evropské zahraniční politice jeden takový blíbený pojem je mm, flexibilita. Už o tom mluvil kolega z eh, rozvojového výboru a já bych považovala za důležité, abychom diskutovali o tom, co skutečně chápeme pod pojmem flexibilita, jaké dopady to prakticky má. Protože jsem členkou AFED a z tohoto hlediska nebo tady z hlediska e, splývání jednotlivých zahraničně politických instrumentů a také z hlediska splývání jednotlivých politických pos, e, přístupů, tak také mluvím o splývání jaksi bezpečnosti, rozvoje a obrany. A kolega z SND uh, už mluvil o oblasti migrační politiky a moje otázky, moje úvahy jdou směrem, jak je to jak je smysluplné pro udržitelnou rozvojovou politikou boj proti migraci a e, méně tedy regulace e, migrace. V jaké míry je to v popředí? Když tedy se podíváme na ty jednotlivé nástroje, tak vidíme, že stále více peněz, které mělo jít na rozvoj nebo good governance, například nástroj míru a stability, se může využívat prakticky pro kontrolu hranic. E, spolupráce s africkými zeměmi v podstatě Eh, má za cíl boj proti migraci. A proto se ptám, do jaké míry v NDC tato eh, rozvojová spolupráce je skutečně smysluplná pro udržitelný rozvoj. A proto se ptám, do jaké míry z vašeho hlediska to splývání bezpečnostní politiky nebo boj proti migraci vlastně v této souvislosti vytváří více míru a více udržitelného rozvoje. A je také jakou dynamiku za mm, těchto okolností eh, vlastně tímto splýváním a tímto vágními pojmy flexibilitě je vlastně tímto eh, otevřeno. Děkuji. Také děkuji, prosím, eh, za to, že budete respektovat řečnickou dobu. Slovo má paní Heidi Autala. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že máme eh, důvod být znepokojeni, protože to má určité eh, přínosy, ta flexibilita, pokud se správně využívá aby se také zblížily ty tematické a geografické programy. Ale nechci použít starou frázi vy, vy, vylévat s vaničkou i dítě, ale paní Argentíny a paní Lezing jsme, e, máme to názor, že boj proti bídě není není v centru pozornosti, což se nedá obhájit. A mě by zajímalo, jak se skutečně můžeme, jak to můžeme vrátit do centra pozornosti. Dále nástroj pro míra stabilitu, který je tam také, e, tak jsem překvapena, že tolik cílů a specifických akcí v tomto nástroji už nejsou ve společném nástroji. Téměř 22 politik bylo eh, vymazáno a mě by zajímalo, co si naši experti myslí, jaký by měl být cílem, cíl tohoto nástroje pro uh, přispění k stabilitě a míru. Nyní se zaměřujeme na budování vojenských kapacit. A pro mě je to stále překvapivější vzhledem k tomu, že Teď je tady nový návrh Evropské mírové facility a zvažuje se v radě, jaký je teda cíl toho všeho. Dále jsme slyšeli mnoha důležitých principech z OECD, jak tedy skutečně implementovat cíle udržitelného rozvoje. Vidíte tady nějaké prvky tohoto v tomto nástroji? Já tady se ptám, eh, jaký je váš názor na tento nástroj, jak dobře aplikuje ty principy, které prosazujete. Děkuji. A nyní má slovo předseda výboru pro předsedkyně výboru pro rozvoj paní McEwen. Já mám otázky, které jsou ale spíše na komisi než externí akci a naše hosty. Já vím, že eh, komise má slovo jako další. Já souhlasím tedy s Concordem, že tam chybí důraz na udržitelný rozvoj, na globální agendu a naše vlastně rozvojové závazky jsou ve prospěch chudých. Je tam mnoho společných nástrojů. Otázka je, zda by mm, viděli nějaký problém s posilením tohoto aspektu návrhu. Dále gender. To je skutečně, mm, teď máme Evropský týden pro mm, děvčata, dívky a um, to má být tedy nejvíce um, feministická, komise. Takže uvidíme, Eh, jak se to odráží v dalších dokumentech, kde to budeme chtít posílit. Klimatické změny, včera jsme slyšeli zprávu IPCC a z té je jasné, že je třeba udělat víc. A s tím já plně souhlasím, toto musíme posílit, potřebujeme koherentní politiku. Já mám otázku také na OECD a také na komisi což je snadné. Říkat, že externí politika by měla být koherentní. A otázka je, ale jak je to koherentní s interními politikami jednotlivých zemí. Například před několika lety byla velká logi, že EIB by nemělo dotovat roz, eh, uhelné elektrárny v rozvojových zemích z důvodu znečištění. A přitom v Evropě i nadále dotujeme fosilní paliva. Takže musíme být, pokud můžeme být koherentní a kredibilní, tak musíme jasně říci, že naše domácí agenda v Evropě odpovídá externí stáránce. Abychom tedy dělali, co hlásáme. Nevím, zda eh, komise by nám mohla ří, tedy říci, že eh, budou mm, projednávat různé nástroje pro eh, změnu klimatu. Pokud chceme seriózní být směrem ven, musíme být i interně koherentní, nejenom v externí politice směrem ven. Dále mm, by mě zajímalo od komise peníze pro CSO, Eh, platforma pro místní samozprávu. Vím, že se zeptají na CSO, eh, eh, což vypadá, že bylo zredukováno, všem geograficky tam budou tedy prostředky, takže to by mě také zajímalo ze strany komise. K EFSD to je nový nástroj. Teprve začínáme vynakládat ty prostředky, se to bude integrovat do nových programů. Takže zase vysvětlit, protože tam je, eh, protože tam je eh, skutečně otázka, co se tam bude měnit v tom, jak to funguje, co EU bude chtít do budoucna. Samozřejmě tady se lobuje strany EIB a rozvojové banky. Eh, co se má změnit? abychom viděli i, jak eh, budou vypadat ty investice. Já jsem minulý týden byla v Ganě a tam je posun eh, které, eh, ze strany těch zemí, které by si přáli méně pomoci a více investic. Jak to bude fungovat v praxi? Mm, reálně. Děkuji. Děkuji, Linda. A nyní má slovo pan Preda zpravodaj na tento náš. Děkuji. Já chci mm, mluvit jako člen DEVE. Význam Afriky byl už zmíněn opakovaně jako herence našich politiky vůči Africe. A já chci v tomto kontextu říci, že všichni souhlasíme Eh, s tím významem mm, Afriky, ale to neznamená obětovat eh, část politiky sousedství. které se týká severoafrických zemí, protože tady byla mm, eh, mm, tady hrozí, že se jižní sousedství bude Eh, se transformuje na, na vlastně novou mm, část Afriky. Takže, takže bychom toto, eh, tu, tu, tyto politiky reorganizovali tímto směrem, což by bylo špatně. Eh, že bychom dávali větší význam Africe na úkor jižního sousedství. Když zdůrazňujeme Afriku, tak nesmíme zapomenout na Karibik a Pacifik. Mm, tady máme tedy eh, společnou politiku Afrika a Pacifik. Eh, já věřím, že eh, znovu tedy mm, bychom se měli podívat blíže na to, co se děje v Africe, ale to neznamená zapomínat na Karibik a Pacifik. To tedy na vyjasnění e, té zeměpis, toho zeměpisného aspektu, který vlastně je trošičku eh, ignorován to, tímto návrhem nového nástroje. děkuji a nyní má slovo Verk, paní Verka Pell. Děkuji. Je potřeba zmínit, že fondy pro rozvojovou pomoc v Evropské unii navyšují své částky tak, aby bojovali proti chudobě v Africe. A je proto eh, zcela důležité a chtěla bych zdůraznit, že v Evropské unii Tyto prostředky na rozvojovou pomoc, když se poskytují, tak je potřeba je koordinovat a jednotně. A nyní je více než někdy zřejmé, že legislativa v oblasti lidských práv by měla být východiskem to, aby se eh, vůbec eh, rozvojová pomoc poskytla a tak, aby se rozvíjela rozvojová spolupráce. Chci zde zdůraznit aspekt lidských práv při poskytování eh, této podpory a pro rozvíjení spolupráce s těmito zeměmi. A dále bych chtěla zmínit, že všechny členské státy mají eh, svůj vlastní rozvojový rámec pro rozvojovou spolupráci s rozvojovými zeměmi a tato a jak funguje tedy tato koordinace mezi eh, těmito financemi, které se vynakládají z jednotlivých členských států? A jak se to koordinuje v rámci EU? My tedy poskytujeme finance třeba například Africe, ale tyto eh, finance poskytují i členské státy. A já bych tedy chtěla vědět, jakým způsobem se tento proces koordinuje tedy financování z evropských zdrojů a financování z národních zdrojů. Paní Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Jako zpravodajka stanoviska výboru Libe Chtěla bych vyjádřit plnou podporu eh, paní Alva Finn z organizace Concord. Eh, souhlasím s mnohými věcmi, které tady zmínila. Za prvé, eh, potřeba zohlednit nevládní organizace a organizace občanské společnosti, jakožto naše partnery, to je zcela klíčové. Rovněž je potřeba, aby existovaly dlouhodobé politiky, Jejich cílem bude vymícení chudoby. A boj proti klimatickým katastrofám. Konkrétně souhlasím s těmi žádostmi o větší flexibilitu. Přála bych si, abychom přestali ignorovat nejnaléhavější potřeby nejzranitelnějších zemí. A mám na mysli eh, su, eh, jich eh, Sahary, tedy ty nejchudší země. A ta flexibilita by se měla soustředit na politické cíle, geostrategické cíle Evropské unie. ale zároveň hlavním cílem by měl být rozvoj a ne geostrategické aspekty EU. Konkrétně jsem proti kondicionalitě, tedy že eh, navážeme rozvoj na eh, bezpečnost, obranu a kontrolu migrace. A další důležitá věc je úloha, kterou zde sehrává Evropský parlament Eh, v tomto návrhu komise se hovoří o tom, že Evropský parlament musí být informován při rozhodování, především co se týče naléhavých situací. Já si myslím, že by bylo užitečné aby Evropský parlament eh, mohl každoročně provádět kontrolu zpráv, které se provádějí v souladu s nařízením. A závěrem. Ze všech důvodů, které jsem zmínila, považuji za důležité dát do větší rovnováhy tematický pilíř a zeměpisný pilíř. Zeměpisný pilíř závisí více na geopolitických rozhodnutích Eh, která jsou eh, zajímavá pro Evropskou unii, ale to neznamená, že by to bylo důležité pro nejzranitelnější země. Evropského parlamentu, o kterém mluvíte, je důležitá. Ale jenom my ji musíme bránit, nikdo jiný to nemůže dělat za nás. Um, poslední, úplně poslední příspěvek, pan Scholz. Minuta půl, protože jinak řečníci nebudou mít čas odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, přijít eh, se dvěma pohledy na věc. Eh, dvě hlavní témata, to je flexibilita a potom ty mainstreamové metody. Já si myslím, že pokud budeme zcela upřímní a upřímní a velmi dobře o tom hovořila paní Fin, eh, tak eh, cíle udržitelného rozvoje OSN, to je tedy ten eh, hlavní benchmark a v této souvislosti si musíme položit otázku, jak v rámci tohoto nástroje můžeme vyřešit ty otázky, jak by se eh, přesouvaly finance v případě, že by to bylo eh, potřeba mezi jednotlivými částmi. Máme tady 1,3%, tedy to je ten náš parlament, eh, limit Evropského parlamentu a myslíme si, že bychom to měli dodržet, aniž bychom o tom museli dojednat s radou. Ale jak můžeme to řešit tak, tak aby ten Eh, mainstreaming byl hlavním eh, kritériem pro udržitelnost. Eh, máme ještě dva roky na to, abychom provedli agendu 2030. Zde se hovořilo o nejdůležitých cílech, protože my si musíme uvědomit, že nestačí ten přístup, že děláme rozvojovou politiku pro ostatní. Musíme si uvědomit, že ta je potřeba, aby ta rozvojová politika se prováděla eh, v těch jedných eh, v těchto zemích a musíme si uvědomit, že je důležité, aby do roku 2050 1,5 miliard osob mohly, mohlo tuto politiku provádět. A další věc, Evropský parlament musí provádět eh, kontrolu eh, toho, jak se vynakládají prostředky z těch finančních nástrojů. Tedy musí to provádět AFET, eh, DV a výbor INTA. Musíme být schopni Mm, dělat eh, nápravu v případě, že se ty eh, finanční prostředky nevynakládají eh, tak, jak by měly a já si myslím, že bychom my měli mít jakožto parlament schopnost jednat v této oblasti. Děkuji, Helmute. Na závěr diskuse mm, dáme slovo dalším institucím. Tři minuty. Pan Felix Hernandez Show, to je ředitel pro mezinárodní spolupráci DG, DG Def, DEFCO. Máte slovo. Děkuji vám. Bude poměrně náročné zareagovat na to, co tu bylo řečeno a zodpovědět na všechny otázky během tří minut, ale budu se snažit. Nejprve děkuji moc krát za to, že jste uspořádali toto slyšení. Přesně takovouhle diskuzi eh, jsme chtěli a jsme rádi, že kolegové z AFETu a DV sedí spolu. Eh, právě tak zástupci eh, DG DEFCO, ESVČ eh, e a dalších ředitelství a že se zabýváme problematikou globálně. To je podle mě správný přístup. A za druhé eh, byl vynikající nápad rozdělit to do dvou panelů, protože ty eh, se snaží řešit stejnou otázku, kterou si klademe všichni. Jak zůstat, jak zůstat globálním hráčem a jak udržet globální vliv Evropské unie ale přitom se držet našich hodnot eh, a toho, jak definujeme globalizaci, jak se držet pravidel a jak, chceme, jak působit ve světě nadále stejným způsobem. Myslím si, že tyto dvě věci si zasluhují reformu NDICI. Eh, první odpověď eh, je agenda 2030. Agenda 2030 už není eh, jenom agenda typu eh, rozvojových cílů tisíciletí. Agenda 2030 má nyní 15 členských států, eh, kteří se obracejí na všechny národní úřady v Německu, ve Finsku, v Madridu, v Paříži, v Hágu, a všechny společně eh, se zabývají agendou 2030, tak jako naše partnerské země, ať už eh, jsou to balkánské země, africké nebo latinskoamerické. Je to agenda globální a přináší Evropské unii eh, výsledky. Je to agenda, za kterou jsme mnoho bojovali a agenda 2030 je zkrátka to, jak si představujeme, že toho dosáhneme. Eh, spolupracujeme s členskými státy a s OSN a snažíme se o společné programy, eh, snažíme se o práci v rámci OSN na spolupráci s partnerskými zeměmi. Je to obrovský kus práce, musí vzniknout cíle, indikátory, strategie, Eh, to vše nás čeká. Myslím si, že toto je velice dobrý způsob, jak eh, představit eh, to téma, že to musíme dělat v rámci PCSD. Pak bych chtěl vyjádřit souhlas s komentářem Lindy i našich expertů, že je potřeba pokračovat v takovýchto panelech. Příští týden se bude konat panel poslankyně Hojbuch. To je přesně ten správný postup. A pokud jde o komunikaci s radou, tak myslím si, že i eh, s členskými státy musíme, musíme řešit interní koherentnost rozvojových politik, protože tady jde o to, že se snažíme o společnou zemědělskou politiku, migrační politiku, obchod a tak dále. To vše je potřeba vnímat z pohledu agendy 2030 a politické koherentnosti Za třetí děkuji expertům, kteří řekli, že návrh komise na NDICI má několik problémů. My jsme samozřejmě ochotní je řešit. Nicméně řekli jste, že ten návrh je únosný, že se na něm dá dále pracovat, že obsahuje pozitivní prvky jako je globální perspektiva, globální pohled na to, jak budeme interagovat a jak budeme provozovat rozvojovou politiku, zahraniční politiku, migrační politiku, genderovou politiku, politiku lidských práv a tak dále. Zazněly tu komentáře o tom, zda gender, klima, lidská práva, agenta 2030 by mohly být viditelnější. Tím se samozřejmě můžeme zabývat. Já bych se chtěl zeptat expertů, zda vědí o nějakém členském státu, který zákonem zavedl 85% eh, cíl genderového akčního plánu tedy že je závazný pro rozvojovou spolupráci, anebo klimatický cíl, nebo cíl lidského rozvoje, nebo jakýkoliv jiný cíl, jestli je, jestli je stanovený zákonem. E, já si myslím, že jsme si vědomi našich politických závazků a mohu vás ujistit, že komise se drží závazku podporovat tyto akční plány, ale neslyšel jsem o žádném členském státu, který by je zakotvil ve svém e, právním systému. Potom k několika dalším záležitostem, pokud jde o EFSD, nebo nový EFSD, ten je nyní uh, upravován pravidly NDICI. Já si přesně nepamatuji, jak to má současný EFSD, ale ten, uh, před, ten budoucí uh, bude takto z 92% krytý. Nevím, jak to bylo v minulosti, ale bude to nyní takto. EFSD nyní podléhá všem pravidlům, které jsme dali i do NDICI. Efektivita rozvoje, klimatická změna, eh, odkaz na genderový akční plán, to tam předtím nebylo v EFSD. Teď to tam je, protože teď to bude probíhat podle stejných pravidel. A proč? To je má druhá poznámka, protože na rozdíl od toho, jak je to dnes, v jakém kvůli eh, externím eh, půjčkovém mandátu nebo eh, při operacích EFSD nebude financování přicházet jaksi v podobě Biankošeku, ale bude to v rámci geografického programování, což znamená, že to bude řízeno našimi prioritami vůči třetím zemím. To je zásadní změna přístupu k zacházení s finančními nástroji. A v neposlední řadě otázka na migraci a bezpečnost. když říkáme, že se nemůžeme zabývat migrací v Keni nebo v Etiopii, ale pouze v Peru, Brazílii a Venezuele, ale ne v Maroku a Libii, protože Maroko a Libie je v našem zájmu, ale eh, ty americké země ne. To jsem přesně nepochopil, to bych poprosil o objasnění. Ale mohu eh, vás ujistit, vy určitě víte, co dělá komise s Evropským Trust Fundem a eh, komise je v podstatě spokojená s tím, jak to nyní vypadá a budeme pokračovat v práci. A konečně bych se chtěl vyjádřit ke geografickému a tematickému e, zaměření. My se zaměřujeme více na to geografické, protože to si myslíme, že má větší dopad, větší pákový efekt a můžeme tak získat lepší výsledky. Pomá, pomáhá nám to také lépe se koordinovat s členskými státy a implementovat agendu 2030 na úrovni jednotlivých zemí a pomáhá nám to naslouchat partnerským zemím podle mého názoru neplatí argument, že tematické zaměření je lepší pro priority partnerských zemí. Ne, tematické je lepší pro priority Evropské unie, ale geografické pro priority partnerských zemí. Eh, já jsem hovořil trochu déle, ale ještě bych poprosil, aby dostali slovo mý kolegové, protože dostali také určité otázky a teď je patrně eh, vhodná chvíle pro to, aby zareagovali. Já jsem mm, budu muset tedy mm, eh, ukončit e, řečnickou dobu, protože musíme respektovat druhý panel a musíme se trošičku lépe organizovat. Pan e, eh, Srenis Regondy. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím být stručný. Eh, nejprve bych chtěl poděkovat za obě prezentace, které byly velice zajímavé. A mě povzbudilo to, že zdůrazňujete pozitivní prvky eh, k politické koherentnosti i návrhu na NDICI, eh, který jde směrem k více koherentnosti mezi jednotlivými strategiemi a nástroji. Jednu poznámku eh, ke koherentnosti eh, strategií. Jste se vyjádřili pozitivně o evropské obchodní politice, zemědělské politice a o eh, možné synergii se zbytkem politického rámce, ale chtěl bych říct jednu věc, kterou také často říká vysoká představitelka Mogherini. Pokud jde o otázky jako migrace a bezpečnost, kde panuje strach, že tyto e, politiky budou krást zdroje nebo odebírat zdroje rozvojové politice, tak by to mělo být vnímáno i opačně. Vezměme si příklad toho, jak podporujeme G5 Sahelu nebo jak podporujeme Afriku. Tak vidíme, že to, co je na mnoha místech vnímáno jako bezpečnostní nebo migrační agenda, má vlastně mnohem více zaměření na odstraňování prvotních příčin migrace a nestability. Takže jde vlastně o podporu rozvoje. Je to styčný bod rozvoje a migrace a bezpečnosti. To je potřeba vnímat pozitivně, spíše než negativně. Za druhé, Vyjádřili jste znepokojení z rizika, že budeme věnovat více pozornosti krátkodobým opatřením než dlouhodobým. A já bych chtěl připomenout, že 75 zdrojů NDICI půjde na geografické programy a ty jsou všechny dlouhodobé. Takže se budou zabývat dlouhodobými eh, problémy partnerských zemí. Právě tak tematická část tohoto nástroje bude programovaná dlouhodobě. A jak už bylo zmíněno, eh, těch 92% eh, to je další ujištění toho, že nebudou stavěny proti sobě krátkodobé a dlouhodobé priority. Naopak, eh, možnost mít nealokovaný polštář zdrojů na rychlé a včasné reakce na nově vzniklé hrozby a výzvy to je jedině prospěšné pro naši eh, akceschopnost na globální scéně. Pozbudili mě také vaše komentáře k kombinování akcí členských států a Evropské unie v terénu. Momentálně eh, máme společné programování pro 60 zemí a posouváme se i ke společné implementaci, což je velice povzbudivé. A ještě poslední poznámka. Vy jste hovořili o potřebu, aby byl parlament pravidelně informován a aby měl kontrolu nad eh, prací. My se domníváme, že by měly probíhat pravidelnější eh, výměny názorů a informací, navázané spíše na politický cyklus než na administrativní cyklus ale samozřejmě, samozřejmě jsme otevření diskuzím na toto téma, které je parlamentu velice eh, blízké a důležité. Potom jste hovořili o tom, jaké politické cíle vám chybí v tom novém nástroji. Základem našeho návrhu je, že politiku budou definovat politické dokumenty a ten nástroj je pouze financovací nástroj. To se ale dá samozřejmě vylepšit podle vašich návrhů. Já bych eh, varoval pouze před jedním, a sice, aby nebylo příliš mnoho specifických cílů, specifických oblastí zájmu. Protože jinak jediný nástroj, který by měl být flexibilnější, by jaksi zatuhl v té pasti příliš rigidních cílů. Slovo má pan Hans Jásen. Ehm, zpravodaj výboru regionu pro NDIC. Pane Inderdaad, Hans Jansen, ik ben burgemeester van de gemeente Oosterwijk. Een gemeente... Děkuji za příležitost. Mm. Um, je dobré tedy prezentovat reakci na důležité návrhy komise. EU e jako světový hráč můžeme být eh, na sebe hrdí. Jsou to důležité ambiciozní návrhy, protože výzvy klimatických změn migrace jsou velké. Jsme rádi, že v obou pilířích eh, role komise byla podtržena. Jsou tady obavy, nicméně, například eh, co se týče rozpočtu eh, donálních orgánů. Možnost získávat přímé financování prakticky zmizela v tomto návrhu a já doufám, že budu slyšet, jaké to má důvody. Pokud nebyly dostatečně využívány, jak to souviselo eh, s vysokými požadavky na kofinancování. Co se týče mě, tak to je problém, eh, který musíme řešit, aby to bylo dostupné programování. Mm, velký počet orgánů chce se účastnit rozvojové spolupráce. Nejsou stečně velké, ale často mm, čím menší je ten orgán, tím blíže je občanům a těch se to týká nejvíc. Takže se dostáváme k jádru diskuse o flexibilitě. Pane předsedo, výzkum ukázal, že 25 mm, STG lze Ehm, dosáhnout tím, že se tomu budou účastnit místní orgány, které jsou blízko občanům. A já na vás apeluji takto, pokud mluvíme o politice sousedství nebo um, um, přístupu ve politice, tak to musíme přenést na nejnižší úroveň orgánů. To je náš příspěvek k agendě 2030. Věřím, že toto můžete tedy převzít a prosazovat. Děkuji. Nyní slovo dostane pan Nadin eh, jménem OSN. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji za možnost promluvit jménem OSN v Bruselu. Také jsme, eh, máme následující komentáře k návrhu na řízení a doporučení. Stejně jako mnoho předřečníků bychom navrhovali, doporučovali s ohledem na STG, aby byly dále mm, posilovány v celém nařízení s tím principem, že nikdo by neměl zůstat stranou, to by mělo být skutečně pevně zakotveno v té agendě 2013, 30 a potřeby těch nejzranitelnějších, kdekoliv žijí. Eh, to by mělo být v rámci NDIC i zdůrazněno. Zbližování geografických a semantických programů tak konstatujeme, že 75 stávajících fondů mají prioritizovat geografické pilíře a 8 tematické jenom. My máme obavy, že v tuto chvíli nejsou garance, že sektory, které se nejvíce týkají tematických programů jako školství, zdravotnictví, budování znalostí, a mm, bude v, v rámci lidského pilíře a my chceme, aby toto bylo eh, i v stávajícím nařízení NDIC. Co se týče 20% benchmarku sociální inkluze a lidský rozvoj, stávající návrh, mm, ten 20% mm, je na sociální inkluzi a lidský rozvoj, což je širší obálka než 20% benchmark který je nyní eh, prezentován v NDICI. E Proto bychom doporučili 20 ringfacing, což má být na základní sociální služby a metodologii pro měření těch benchmarků. Dále bychom doporučovali jasnou definici lidského rozvoje, sociální inkluze s explicitním odkazem na vzdělání, zdraví, zaměstnanost a sociální ochranu. Když se díváme na gender, tak i když ten návrh NDIC se na ně odvolává, na mainstreaming genderové rovnosti, tak bychom si přáli to posílit. A dá tam specifický benchmark pro rovnost pohlaví. Eh, v genderovém akčním plánu a začlenit rovnost eh, genderu mezi specifické cíle ICI, Co se týče klimatu, životního prostředí, OSN se zdůraznit význam investic specifických do ekologických cílů a dosažení klimatické odolnosti a adaptace. A skončím tedy s migrací a s Izraelem, kde bychom doporučili, že ehm, finanční podpora by měla být zakotvena pevně v globálním kompaktu pro bezpečnou legální migraci a globálním kompaktu pro uprchlíky. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dám slovo dvou zástupcům eh, za CD paní Dolman a za na závěr pan Fin. Paní Dolman. Ehm, tady byla otázka hm, doporučení OECD z roku 2012. OECD, nám názor OECD na, e, toto bude produkt tém širší diskuse mezi všemi dárcovskými státy a to pak tedy um, bude um, stanovisko OECD a nemohu předvídat, co um, řeknou. Co se týče, uh, no, co říká paní Linda McAfan o významu řešení interních opatření v politické koherenci, tak to vždy bylo cílem pro rozvoj teoreticky, ale obtížné je implementovatelné v praxi. Částečně proto, že nebo z důvodu institucionálního složení, politická koherence koordinátoři tohoto vždy pracovali na ministerstvech zahraničí. Je to obtížné na národní úporni mm, ovlivňovat jiné politiky a identifikovat možné synergie a náhrady na začátku politického procesu. A proto doporučujeme, aby to vstupovalo do politiky během celého procesu, na začátku prostřed i během implementace. Děkuji. Děkuji za tuto podporu a myslím, že e, tady je celá řada témat, jako je gender, STK, lidský rozvoj, sociální inkluze. Um, hodně těchto otázek souviselo s flexibilitou a um, někdo navrhl, abychom to spojili s STI je, takže to je dobrý nápad. Tady musí být nějaká nějaký odkaz na, max, eh, na nástroj flexibility. Myslím, že eh, komise nepochopila, co jsme řekli o geografické versus tematické. Nemělo by to být buď a nebo. Mělo by to být propojeny. My jsme souhlasili s více geografickým přístupem jako Concord si myslíme, že ten menší tematický, menší tematické zaměření eh, plývá z toho, že je tam velká flexibilita, takže my souhlasíme s tím geografickým postojem. Myslím, že by tam mělo být méně flexibility, aby ten tematický pilíř byl užitečný, protože teď je to spíše jako nákupní seznam, to nevím, zda bude možné s těmi malými prostředky, které máme k dispozici. Pak tady bylo několik otázek, které se týkaly toho, jak mm, si myslíme, že mm, by bylo možné posílit tedy eliminaci bídy a tady chci upozornit na článek 3 a 8, také body o důvodnění, tedy recitály, mm, udržitelný rozvoj, eliminace bídy, boji proti nerovnosti je to skutečně jádrem tohoto nástroje. Možná bych reagovala na to, eh, eh, na poslance, který mluvil o NGO, že bychom jim neměli věřit, že budou dělat eh, rozvoj. Tyto organizace jako Save the Children už to dělá, už my už to děláme 100 let. Máme zkušenosti, které Mm, ale to, co nemají ani ministerstva v Evropě. Neříkáme, že všechno musí jít přes nevládní organizace, ale říkáme, že v současném prostředí NGO, občanská společnost jsou klíčem, aby existovaly pluralistické demokratické společnosti. Takže tento prvek je třeba posílit Mm, další věci, mm, IPFSD, mm, EFSD mm, nařízení se eh, Express se výslovně požaduje, aby garance doplňovaly všechny kroky většiny mm, plní kritéria OECD. Takže to chceme znovu integrovat a 90%, 92% to je méně k CBSD. Vím, že se k tomu ještě někdo vyjádří. Chceme zajistit, že eh, eh, jaksi osa rozvoje a bezpečnosti je vnímána ze strany bezpečnosti lidí na komunitární úrovni, nikoli státní a obrané. Protože pokud půjdeme příliš tímto směrem, tak to vlastně ubere. Mm, bude to na úkor rozvoje. A poslední věc tedy zda členské státy souhlasily s některým STG. Například Rakousko má genderové rozpočtování v ústavě. A to bych, mm, tady bych řekla, že důvod, proč neplňuje, neplníme STG a klimatické cíle, je, že nejsou právně závazné. Když se podíváme na IPCC a doporu, doporučení, eh, který je skutečně, eh, ta zpráva je děsivá, možná EU může být takovým majákem naděje, ale hmm, se týče 50% cílených akcí. Děkuji, nyní chci mm, na závěr dát slovo panu Frankovi Engelovi a um, když mluvím o jeho lucemburskému původu, tak uh, nic není tedy hotovo, tak k tomu se nebudu vyjadřovat. Já jsem tedy se teprve teď vrátil z um, mise právě na tento kontinent uh, a chci reagovat na tři body v závěrném tedy eh, rečném um, příspěvku. Migrace tedy dobře, nebudu se tomu věnovat příliš. Já jsem přesvědčen, že nutně bude, budou hlub, hluboké implikace na Evropskou unii v příštích letech co se týče řízení, chápání eh, gl- fenoménu globální migrace. Bude nový globální pakt k eh, migraci a eh, nemůžeme dělat, jako bychom realizovali sektorální politiky v jakékoliv doméně tak aby nijak nesouvisely s migrací, jakoby eh, migrace nesouvisela s jinými politikami, které děláme. Co se týče finálnosti a obecného eh, přístupu toho jednotného nástroje, tak si ho musíme, musíme mm, jaksi se podrobit testu reality, některé ty mantry, které neustále opakujeme. Nechci prostě jenom vymítit bídu a tečka tím, že budu distribuovat peníze, bankovky, tak se ne eh, vymítí bída. Pokud nebudeme mít kontrolu nad tím územím, pokud vůbec se nedostaneme k té populaci, z toho prostého důvodu, že ten území, na kterém žije ta populace, jsou e, cílem ozbrojených střetů. Je evidentní, že to mus, my se musíme, eh, to, to musíme podívat na eh, státy a na konstrukce státu. Stát jako Niger. 6% finančních transakcí jsou bankovní. To znamená 94 bankovních transakcí není. To se děje tedy v obskuritě, což není dobré pro bezpečnost a také to není dobré to znamená, že 94% komerčních finančních transakcí eh, je eh, něco, stát nemá žádnou kontrolu, nemůže to danit, to mimo státní rozpočet. Jak můžete za těchto okolností vymítit bídu, kde je, eh, navíc tam je velký demografický růst? Myslím, že se můžeme shodnout, jak si to přeje také komise, na integrovaném přístupu, který je nutný, pokud chceme dosáhnout skutečně eh, těchto cílů. Eh, Cílu rozvoje. Dále k geografickému přístupu. Máme mm, mm, jsme vlastně vícekrát formálně zdůraznili, že potřebujeme strategii s Afrikou a pro Afriku, že potřebujeme Eh, lepší spolupráce mezi Evropskou unii a Africkou unii. A nyní vlastně rozdělujeme aktuální politiky, které, což nespochybňují. Musíme vlastně eh, vymyslet africkou dimenzi, abychom konvergovali ty prostředky sousedství a e, subsaharskou Afriku, abychom řešili Afriku jako celek tak abychom zachovali um, způsob, jakým pracujeme, e, také v budoucích vztazích se zeměmi ACP, protože nikdo ehm, neřekl, ani si nepřál, aby logika ACP úplně zmizela. Pokud ale chceme mm, přistupovat k Africe jako celku, tak je obtížné říci, že Karibik je součást Ameriky a Pacifik Asie. Takže je skutečné, ně zásadně, aby tyto evropské fondy, které e, jsou do toho, jsou na to vyhrazeny, tak to je třeba zachovat. A to se snažíme dát do té zprávy. Víc už nechci říci, protože už jsem překročil řečnickou dobu. Děkuji. Sorry now, we're gonna... yeah, can we thank our guest speakers? Tak eh, já bych chtěla poděkovat eh, účastníkům prvního panelu. Děkuji, že jste přišli a děkuji spoluspravodajům. A teď se musíme vystřídat na druhý panel. Pokusme se to provést rychle, protože máme časový sklus a máme přesný čas hlasování v 11.30. on, va peut-être commencer, nous sommes déjà... Euh, Takže uh, začneme, protože máme trošku spoždění. Takže prosím, začneme. Už máme 18 nebo dokonce 20 minut spoždění s druhým panelem. Na druhém panelu se budeme zabývat vztahem mezi novými nástroji Můžeme začít, prosím? Mohli by prosím pracovníci sekretariátu snížit hlučnost svých hovorů? Budeme se zabývat vztahy mezi novými nástroji a schopností Evropské unie jednat jakožto globální hráč. Možná jste si všimli u toho dnešního slyšení, že jsme trošku změnili název eh, nového eh, nástroje. V návrhu je NDICI, začíná to na N, neighborhood sousedství. Tady jsme to ale změnili a hovoříme spíše o mezinárodní spolupráci na rozvoji. Jakoby snad rozvoj měl nyní větší prioritu. Nikdo na to nezareagoval, ale e, možná je na čase se zabývat tím, jaký je vztah mezi sousedstvím a rozvojem. Zejména proto, že už parlament několikrát vyjádřil své stanovisko, které je ale naprosto ignorováno. V parlamentu jsme už několikrát hlasovali o tom, že nástroj pro sousedství by měl zůstat oddělený. A nástroj pro lidská práva by měl zůstat oddělený. To ale bylo zcela ignorováno a my, zpravodajové parlamentu, na to budeme reagovat. Tohle ještě není konec dialogu protože nepřijmeme to, jak nám byl ten nástroj předložen. A vzhledem k tomu, že máme opravdu spoždění, tak já uh, omezím řečnický čas, velice se za to omlouvám, ale požádám oba panelisty, aby uh, nehovořili déle než pět minut. A také budu velmi striktně hlídat další řečníky, stínové zpravodaje a další poslance abychom skončili v 11.30, kdy budeme hlasovat o Sacharovově ceně. To se nedá odložit. Prvním hostem je Alexej Jones, senior policy officer z Evropského centra pro management rozvojové politiky. A potom druhou řečnicí je paní Sonja Reines Givanides, výkonná ředitelka Evropské eh, styčné kanceláře pro budování míru. Tak, pane Jonesi, omlouvám se, ale máte jenom pět minut a potom bude další řečník. Děkuji vám moc krát, já se pokusím dodržet těch pět minut. Nejprve několik slov k ECDPM. Eh, jsme eh, think tank eh, založený v roce 68 v Maastrichtu. Máme malou kancelář tady v Bruselu. Hlavní funkcí ECDPM je eh, sledovat eh, evropsko-africké vztahy a poskytovat poradenství v oblasti rozvoje, obchodu, bezpečnosti, migrace a dalších. Já eh, pracuji na programu evropských vnějších záležitostí a v tomto kontextu eh, analyzujeme návrhy, které předkládá komise, eh, Právě tak se zapojujeme do hodnocení v polovině období předchozích financovacích nástrojů. Děkuji za tuto příležitost se s vámi podělit o naše názory a analýzy nástrojů NDICI jak zajistit, aby tento nástroj umožnil Evropské unii efektivně fungovat jako globální hráč? Tady bych chtěl nejprve říci, že toto je velice ambiciózní agenda učinit z Evropské unie efektivního globálního hráče a pravděpodobně to nepůjde pouze tímto nástrojem. Ten nástroj bude samozřejmě důležitým aspektem, ale ne jediným. Ten jediný to nedokáže. Velice stručně, eh, víte lépe než kdo jiný, jaký je současný kontext, eh, ve kterém se Evropská unie eh, vyvíjí globálně i vnitřně. Evropská unie v posledních letech musí bojovat o to, aby zůstala relevantní silou v proměnlivém globálním prostředí, které je plné bezprecedentních výzev a nové dynamiky, které před, která představuje příležitost ale Evropská unie má problém se těchto příležitostí chopit. Agenda 2030 je jednou z těchto důležitých příležitostí a i ráno jsme slyšeli, že Evropská unie stále ještě nedokáže vytěžit z této nové globální agendy maximum. Takže jak globálně, tak ve svém sousedství čelí Evropská unie mnoha krizím a výzvám, ale řeší i interní otázky, které spochybňují samotné raison Evropské unie. Začalo to Brexitem a novým politickým kontextem v mnoha evropských zemích a blížícími se evropskými volbami, které také mnoho napoví o budoucím vyjednávání o víceletém finančním rámci. Já bych chtěl tedy zdůraznit dvě otázky. Jak tedy učinit z Evropské unie globálního a efektivního hráče? To se v podstatě dá rozložit na dvě otázky. Jak zvýšit pákový efekt Evropské unie k vytváření globálních agent. Tady jde tedy opravdu o schopnost Evropské unie být důvěryhodným aktérem který by vytvářel globální spojenectví v reakci na globální výzvy, které postihují Evropskou unii a celý svět a potom, jak vzájemně směřovat hodnoty a zájmy, což jsou dvě různé oblasti. Podporovat evropské hodnoty a zároveň bránit evropské zájmy. To by měla provádět vnější činnost EU. To jsou tedy dvě otázky, které v podstatě určují, do jaké míry bude Evropská unie globálním hráčem návrh eh, NDICI, a je poměrně vzácné, aby něco takového říkal think tank, tento návrh je vítaný v mnoha ohledech. Je to velice odvážný návrh, který by měl změnit způsob, jakým z Evropská unie přistupuje ke zbytku světa. Jde o změnu ať už objemu prostředků, tady je navrhováno velké navýšení v okruhu 6 kterému už se mimochodem neříká EU jako globální aktér, ale EU sousedství a svět. Což neznamená, že Evropská unie už nechce být globálním aktérem, ale soustředí se zkrátka na ty regiony a zájmy, které podporuje v pomoci vnější činnosti. Je to tedy smělý, ambiciozní návrh, který je poměrně radikální i tím, jak zjednodušuje finanční strukturu a je poměrně globální co do rozsahu působnosti. Ten navrhovaný nástroj eh, zdůrazňuje tři různé pilíře nebo oblasti vnější činnosti. Rozvojová spolupráce, globální akce a evropské zájmy. To vše by mělo být řešeno pomocí nových nástrojů. Ano, tohle přeskočím. Těch otázek je hodně, abych se chtěl soustředit na dvě eh, konkrétní, které považujeme za zcela zásadní. Hodně se hovoří o flexibilitě, hovořilo se o ní na minulém panelu. Já bych chtěl zdůraznit, že flexibilita je potřebná, že je vítaná, ale není sama o sobě dostatečná, není sama o sobě všelékem. Je potřeba zvážit rizika a kompenzace, které flexibilita přináší a dnes dopoledne to také zaznělo, je potřeba vyjasnit, co flexibilitou rozumí jednotlivé instituce. Způsobů, jak podporovat flexibilitu, je hodně z hlediska zdrojů, z hlediska přizpůsobení se měnícím se okolnostem, z hlediska spolupráce s různými partnery a jejich financování. To je hodně perspektiv, které je třeba brát v potaz. Hlavní je, že flexibilita musí být nějakým způsobem zakotvena v nařízení. Zároveň je potřeba se postarat o to, aby flexibilita eh, existovala i v dalších fázích implementace, eh, programování a dalších. Je zapotřebí, aby flexibilita byla přítomná v celém procesu. A právě tak je potřeba se postarat o to, aby flexibilita nevznikala na úkor dalších klíčových eh, prvků, jako je dohled Evropského parlamentu, což je možné stanovit buď ex ante nebo ex post, ale je potřeba nějakou rovnováhu nalézt mezi flexibilitou a předvídatelností a odpovědností. A druhý bod, a tím skončím. Právě tak je důležité, aby byla vnější činnost strategicky řízená. Tento nástroj má ambici být koherentní a konzistentnější vnější činností. Už jsem zmínil, že klíčová, klíčové je nařízení pro tento nástroj. Důležité ale také je strategické řízení tohoto nástroje. To lze provést několika způsoby. Máme trochu pochybnosti o kladech a záporech eh, ring fencingu a eh, pojistek. Eh, to si myslíme, že není nejlepší způsob, jak řídit vnější činnost Evropské unie. Problémy vznikají také na úrovni programování a implementace. Na, tomto, na této úrovni je potřeba se zaměřit na strategické řízení. A potom si klademe otázku. Teď tady máme stabilní politický rámec, eh, agendu 2030, zrevidovanou politiku sousedství a tak dále. Takže strategický politický rámec máme. Brzy patrně se dočkáme detailního nařízení, které to přetaví v praxi, ale chybí tam eh, jakýsi mezičlánek, nějaká strategická orientace evropské vnější činnosti, eh, mezičlánek, který by zajistil synergii mezi jednotlivými pilíři tohoto nástroje a vnější činností. Takže tím bych skončil, ale velice rád odpovím na případné dotazy. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste to zvládl tak rychle. A teď paní Sonja Rajnes Čivanides. Byl bych také vděčný, kdyby to šlo za pět minut. Děkuji, já jsem velmi ráda, že zde mohu pohovořit před vámi. Eh, chtěla bych říci, že Apple je nezávislou eh, platformou, kde je 38 eh, nevládních organizací ze 16 zemí. Pokusím se pohovořit co nejstručněji a pohovořím také o celkovém rozpočtu EU. Co je dnes klíčové? jakým globálním hráčem chce Evropská unie být transparentnost. My dostáváme granty od Evropské eh, unie eh, pro eh, strukturovaný dialog, co se týče míru a bezpečnosti. To bych chtěla zde zmínit. Evropský eh, rozpočet eh, odráží samotnou identitu Evropské unie a tento rozpočet ukazuje, že Evropská unie chce být důležitým hráčem v oblasti bezpečnosti. A dnes se objevují eh, nové výzvy a zvyšuje se potřeba, aby Evropská unie měla důležitější úlohu. A otázka je, jakým způsobem by se toto mělo učinit. A také důležitá otázka je, co tvoří ducha Evropské unie a jakým způsobem můžeme udržitelně postupovat ku předu. Politici eh, se eh, snaží, aby Evropská unie byla přitažlivější pro občany a to souvisí také s otázkou bezpečnosti a obrany je potřeba bojovat eh, proti strachům evropských občanů, ale toto není jediným řešením, jak zapojit občany do mírového procesu. Existují velmi eh, komplikované otázky a nevždy. vždy se tyto otázky řeší nákladově efektivně. E, političtí lídři se musí e, zaměřit e, na jiné možnosti, jak by mohla Evropská unie pomáhat při řešení globálních konfliktů, a to také pokud jde o úlohu USA, Číny a Ruska. Evropská unie Eh, je eh, také eh, součástí globální strategie z roku 2016 a má tedy velmi důležitou úlohu. Vzhledem k tomu, že máme globální strategii, tak od té doby vidíme, že jsme se více soustředili na společnou politiku bezpečnosti a obrany, ale nejvíce jsme se soustředili na bezpečnostní fond PASCO a další témata. A musíme se Eh, zaměřit na změny, které zatím tkví. A eh, během eh, předchozího panelu se hovořilo o CEBSD a otázce bezpečnosti. A je to součástí nejenom samotného nařízení, ale je to součástí také zeměpisného pilíře a tematického pilíře. Co se týče CBSD, tak tam není eh, výslovný odkaz na eh, lidská práva. To si myslíme, že by mělo být nejdůležitější. Eh, co se týče CBSD, tak to by mělo být také v nástrojích, Mm, což, což někteří nazývají eh, evropským mírovým eh, projektem. Je to eh, nástroj, který není součástí rozpočtu a na tento nástroj se musíme také zaměřit. Je důležité, aby tyto projekty byly politicky atraktivní, ale bohužel často je to zklamáním. Víme, že v minulosti se investovaly eh, miliardy do určitých projektů a potom se zjistilo, že eh, tam existují velké nedostatky. Co se týče víceletého finančního rámce, tak cílem je, aby byla Evropská unie výkonnějším mírovým aktérem, aby eh, mohlo přispět do řešení krizí a také potřeba zlepšit otázku bezpečnosti občanů. Když jsem tady byla minule, tak jsme se e, velmi soustředili na stabilitu, na mír a především na ty věci, které si myslíme, že dobře fungujeme. A co e, týč, se týče nejdůležitějších eh, charakteristik, tak to je článek 3 eh, NDICI, potom eh, flexibilita, řada opatření, aktéři pro podporu míru, nezávisle na zeměpisném umístění. A potom je důležité, aby Eh, zde eh, v Bruselu se využilo těch, eh, kteří se zabývají otázkou míru. Co se týče tohoto návrhu, tak my jsme rádi, že se zvýšily prostředky pro vnější činnost, co se týče také spolupráce a že je tady explicitní odkaz na mír napříč všemi pilíři. Ale co nám dělá starosti, že tady se nehovoří o prevenci. Ano, tady existuje eh, riziko, že při implementaci toto bude ponecháno stranou. Co se týče eh, genderové otázky, o tom se tady hovořilo při minulém panelu. Jsme rádi, že to tady je, dříve to tak nebylo, ale myslíme si, že je Eh, důležité, abychom eh, zachovali v článku 8 otázku konfliktu a také odkaz mainstreamingu prevence eh, konfliktů a také, aby bylo právním požadavkem čendrová otázka a aby čendrový mainstreaming byl ve všech ukazatelích. A téměř jsem u konce. Eh, existuje mnoho specifických aspektů eh, pro eh, prevenci míru, ale není toto zahrnuto v nařízení ani v příloze návrhu. A obáváme se, že současná opatření, která jsou klíčová pro EU a pro mírové aktéry, že zde nejsou zahrnuty. A my e, máme k tomu e, jednotlivé návrhy, tak o tom nebudu nyní e, podrobně hovořit. Myslíme si, že Evropská unie má obrovskou příležitost, aby se zamyslela nad svojí úlohou a jakým způsobem chce přistupovat k otázce bezpečnosti. Paní Mogherini řekla, že rozpočet musí být v souladu s politikou a my se tedy snažíme, aby se existoval vyrovnaný e, přístup. Návrh si myslíme, že by se mohl ještě zlepšit a rádi vám k tomu pomůžeme. Nyní přejdeme, e, dáme slovo zpravodajům, e, protože jsme si nikoho neurčili, tak paní Scháke tady byla, ale odešla. Paní Remov zelené abyste se vyměnili. A, ah, paní Hautala. Děkuji. Já se vracím eh, k tomu prvnímu panelu, eh, k nástroji mm, míru stability, pro mír a stabilitu. A já velice eh, si cením toho, že paní Rindivanides řekla, že článek 9 akce BSD, budování kapacit vojenských aktérů, je překvapivě podrobný ve srovnání s tím ostatním, takže chci požádat komisi a externí akce něco, co budete podporovat, vzhledem k tomu, co jsme právě slyšeli v duchu toho nového instrumentu, tam není žádný limit jak, eh, co, to, co může tato flexibilita znamenat pro eh, budování kapacit. Eh, já lituji toho, že my jsme úplně ztratili ze zřetele tu myšlenku bezpečnosti lidí v souvislosti s cíly udržitelného rozvoje. Jak tedy dostat zpátky bezpečnost lidí do toho nexu bezpečnosti a rozvoje? Děkuji za GUE, Sabine Lezing. Děkuji. Také já chci navázat na příspěvky kolegů, paní, eh, Hauta, jako paní Hautala. Chci zopakovat otázky, jaký globální hráč chce EU být, jaký je správný strategický eh, směr eh, pro vytváření míru a tím vlastně podpory EU jako mírového aktivist, aktivisty a vlastně, aby byl tak, jako takový respektován. Mám na mysli na posun směrem k více vojenským investicím. Tak to se toho nedošá, nedosáhne. E, mírová facilita tam mm, se stěží vůbec najdou nějaké mírové hm, nástroje. Pak je tady 20 civilních nástrojů, které byly vyškrtnuty. Já chci některé jmenovat, které už nejsou. Mobilizace, podpora bývalých bojovníků, podpora dětských vojáků, hm, destrukturizace, rehabilitace obětí, zaměření na justiční opatření, boj proti terorismu, a tak dále. Co můžeme dělat, abychom tento posun vrátili zpátky? Abychom se znovu vrátili k mírovým civilním opatřením. Děkuji za EFDD, pan Castaldo, ale nevidím ho. Je tady někdo jiný? Linda McEvan za socialisty. Děkuji. Otázka na pana Jones. Vy jste řekl, že si nepřejete, myslím, že jste to tedy řekl, ehm, ohledně ring fencing a záruk, což vlastně mm, jde proti flexibilitě. Pokud máte příliš mnoho cílů a podcílů, tak ehm, E, jak to pak vypadá s partnerstvím. A pak můžete mít takové záruky, které by si jistě poslanci přáli, což je financování, e, respektování mm, genderu, klimatu, pokud nebudete mít cíle. Jaký je tedy váš e, závazek k těmto cílům? Vidím, že polský kolega jehož jméno tady nevidím, vidím, že nahradil eh, Corvina Mike. Vezmete si slovo? Susnarc? Já, představte si, tedy eh, prevence konfliktů finančními nástroji. To je skutečně plítvání. Jak si to představujete? že prostě ty peníze někde vezmete, eh, někde ho ukradnou skorumpované vlády a hotovo. Pak, jak chcete tu genderovou ideologii tady podporovat? Ne všechny členské státy s tím souhlasí. Další otázka. Genderový mainstreaming. A rovnost mužů a žen. Mluvíme o rovnosti mezi muži a ženami, nebo mluvíme o rovnosti občanů před zákonem? Směry a rezoluce parlamentu porušují toto právo. Non-stop mluvíme o právech žen a tak dále. Není tady žádná rovnost. Měli bychom začít u nás doma. Možná byste měli více lépe byste pochopili, co to znamená rovnost. Má to tedy problém s parlamentem, nikoli s Unii jako globálním aktérem. Dobře, to nemůžeme, eh, nevyřešíme, takže děkuji vám za váš příspěvek mm, dám znovu slovo panu Felixovi Fernandezovi na tři minuty. Děkuji. Myslím, že některé ty otázky, které tady byly otevřeny, tak um, myslím, že by bylo lepší, kdyby uh, dal slovo kolegům, aby na to reagovali. Já jsem vedoucí oddělení pro zahraniční nástroje Evropské komise a já mám tři připomínky. EU, nebo vedení zahraniční politiky ze strany EU, jak to nazvala paní Morgerini, jako síla míru a stability, spolehlivý partner pro win-win řešení, budování aliancí, e, pro e, multilateralismus založený na pravidlech, podpora tohoto cíle. E, hlavním úkolem bylo zachovat a rozvíjet to, co dobře funguje – Naši řečníci zdůraznili, že stávající nástroje, které přispívají k míru a stability, vedle s nástroji partnerství, které mají podpořit prevence konfliktů, řízení krizí a budování míru na jedné straně, budování aliancí pro multilateralismus podle pravidel. Tyto nástroje pomohly, že z EU se stal světový lídr v těchto oblastech a fungují na základě specifických rychlých modalit, které budou zachovány a dále posíleny v návrhu. Indici e, jsou, mají ultraflexibilní kapacitu, kde je pilíř pro rychlou reakci, který bude globální s rozpočtem 4 miliardy. Takže zachováme to, co funguje dobře. To je první bod. Druhý bod. Specifické otázky, které zmínili někteří členové, co se týče eh, ISP. Cíle nástroje budou plně zachovány. Nástroj je transponován eh, jako celek do NDICI, přičemž největším součástí je pilíř rychlé reakce. To bude pilíř rychlé reakce NDICI a menší část pro budování míru v tematických programech míru a stability. Chci ujistit všechny, kteří toto otevřeli, že ty cíle, které nyní e, řídí nástroj míra stabilitu, jsou transponovány plně do NDC. Nicméně z důvodu legislativní ekonomie jsme se omezili na verbatim převzetí celkového popisu cílů. Podrobné cíle, které jsou nyní v stávajícím nařízení, nebyly mm, integrovány. To neznamená ale, že tam nespadají. A vzhledem k tomu, co slyším od členů parlamentu, jsme úplně otevřeni e, začleněním těchto detailů do nového nástroje. Třetí bod. Jak dlouho to bude? E, Eh, jak, to, jak to tedy souvisí s ostatními nástroji pro podporu míru a stabilitu? Rozpočet pro CSFP, který je nyní na eh, financování krizových misí, bude zachován. Evropská mírová facilita, která mimo rozpočet, bude eh, zodpovědný za mise nyní v rámci Aténa a budování kapacit stávajícího africké mírové facility, ale globálně. Takže ndici a tyto další nástroje by měly zachovat a dále posílit, co již existuje, aby EU bylo ještě silnějším hráčem, co se týče míru a um, multilateralismus. Nyní Median Fera, který je ředitelem pro strategii z DG e, eh, sousedství. Děkuji vám. Já se pokusím soustředit spíše na tu sousedskou část nástroje, ke které jsme slyšeli několik otázek. Abych se ale ještě vrátila k celkovému cíli nástroje. Myslím si, že před námi je dvojí výzva. Na jedné straně poskytnout, eh, poskytovat globální akce proti globálním výzvám, ale na druhé straně nechceme oslabit naše jednotlivé strategie. A to je přesně ten styčný bod, ze kterého pramení všechny otázky. Pokusili jsme se o dva vzájemně se doplňující nástroje. Flexibilita na jedné straně, a o flexibilitě se hodně diskutovalo, ale na druhé straně také zachování specifičnosti jednotlivých politik. A přesně Tady je ten Tady jsou tři klíčové prvky našeho návrhu pro sousedství. Za prvé, abychom zachovali specifičnost politiky sousedství včetně eh, zahrnutí financování této politiky do tohoto nástroje. Jeden jednotný nástroj pro nás neznamená jedinou politiku. Takže bude zachován diferencovaný přístup, což je jeden z hlavních principů politiky sousedství a budeme pokračovat ve specifických vztazích s jednotlivými zeměmi prostřednictvím dohody o partnerství, partnerských priorit, dohodách o přidruženích tam, kde existují a tak dále. Takže rámec té politiky zůstane stejný. Měnit se bude e, koš, ze kterého bude plynout, e, e, budou plynout finance Potom zachováváme specifičnost eh, výkonu. Dnes máme tedy zastřešující program, ten zůstane, bude obohacen o některá další kritéria. Migrace a mobilita, Eh, demokracie, lidská práva a právní stát, to tam pořád máme, a také ekonomické řízení a reformy. To by měla být kritéria pro odměňování výkonu. Eh, to jsou také velice důležité prvky politiky sousedství, které zůstávají v tomto návrhu na globální nástroj. Za třetí, přeshraniční spolupráce. To je taky velice důležitý prvek. Eh, tady to bude fungovat také stejně. Takže pokud jde o současný nástroj, tak z něj nestrácíme vlastně nic. Ale důležité je na návrhu na eh, NDICI, že něco získáme navíc oproti tomu, co máme dnes. Získáme jednak vyčleněné financování, zabezpečené alokace ring fencing, což je navýšení oproti současné situaci, a také získáme flexibilitu a přístup k prioritnímu polštáři na nepředvídané krize, které případně nastanou. A když se podíváte do budoucna na situaci Sýrie, Libie, Ukrajiny, tak tato konstrukce, kde na jedné straně máme vyčleněné finanční obálky na určité strategie sousedství, a ten polštář na vznikající hrozby a výzvy, to by mělo poskytnout flexibilitu. My jsme vyslyšeli vaše volání a e, jestliže má flexibilita fungovat, musí být správně řízena. A my jsme ochotni k diskuzím o tom, jak spolupracovat s parlamentem a e, naslouchat vašim názorům na to, jak zařídit, aby ta flexibilita byla správně řízená samozřejmě v souladu s institucionálním základem, který je daný smlouvami. Pro nás je hlavní to, že chápeme tento návrh jako něco, co přinese dodatečnou flex, flexibilitu navíc v politice sousedství, nikoli jako něco, co ji oslabí. Děkuji na tři minuty, Humberto Signalunde. Uh, thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co eh, říkala paní Miriam Ferran z DG Nier eh, a řeknu něco podobného o lidských právech protože pan předseda eh, se zmínil o tom, že pozice parlamentu nebyla vyslyšena. My se ale domníváme, že jak u sousedství, tak u lidských práv cíle, částky a modality implementace byly úplně zachovány a mohou být i posíleny, pokud si to budeme všichni přát. Na předchozím panelu eh, bylo řečeno, že podpora eh, obránců lidských práv a podpora lidských práv by mohla vypadnout z té nové struktury, z toho nového nástroje, ale není tomu tak. Všechny tyto modality jsou zachovány a dají se dále zkoumat. Tento panel a předchozí panel eh, měli několik společných témat, která tam zazněla tam i tam. A to, že NDICI ehm, má určitá eh, témata, která byla oslabena, a naopak v oblasti bezpečnosti je ten nástroj až zbytečně detailní. My jsme dali členským státům informace o tom, co bylo přítomno v současném nařízení a není přítomno v našem návrhu, ale to je potom v přílohách. Nebo naopak. Takže tímto způsobem se to dá vždycky upravit s tou výstrahou, kterou už jsem říkal, abychom nezaváděli příliš rigidní strukturu v tom nástroji. Tedy příliš konkrétní požadavky v jednotlivých článcích. Pak bych se chtěl ještě zmínit něco o tom, co ECDPM popisuje jako rozšířený rozsah působnosti nástroje NDICI. To je nástroj, který má sloužit rozvojovým cílům, globálním cílům a evropským zájmům. To je důležitý koncept. Zájmy Evropské unie, rozvojové cíle a globální cíle by neměly být v protikladu. E, naopak e, tímto nástrojem bychom měli podporovat veškeré nutné synergie, které na této úrovni dokážeme nalézt. Dnešní svět je velice provázaný a těžko hledat nějaké rozdíly v tom, jak řídit komplexní fenomény, jako je růst populace, migrace, vysídlování, nestabilita. U toho přesně nevíme nebo nedokážeme pochopit, jak by zájmy našich partnerů mohly být jiné než naše zájmy. Agenda udržitelného rozvoje je platforma, která vytváří tyto společné zájmy. A pokud si vezmeme témata, jako je migrace, nebezpečnost a nestabilita. V tom máme s partnery mnoho společného a nástroj je vystavěn právě tímto otevřeným způsobem. A ještě poslední věc k programování. Programování tu bylo definováno jako chybějící mezičlánek, jak to říkal pan CCDPM. Já si myslím, že naopak je to způsob, jak konzultaci s partnerskými zeměmi, s parlamentem a s členskými státy zjistit, jak zorganizovat dlouhodobou pomoc zemím a regionům světa. A protože přesně o to při programování jde. Děkuji vám moc krát. A teď dám slovo oběma pozvaným hostům, každý na dvě minuty, prosím, protože máme velice málo času. Děkuji, budu stručný, ale než zodpovím eh, dotaz, který se týkal záruk. A potom eh, to souvisí s tím, že chybí ta prostřední část. A eh, to souvisí s rámcem a s programováním a s nařízením. A cílem útvarů komise je, abychom Eh, měli komplexní eh, strategii, aby existovala soudružná vnější politika. A co se týče stávajících eh, rámců a co se týče programování, tak tam padnou konkrétní rozhodnutí. A tam chybí taková ta prostřední část, kde by byla vodítka pro implementaci vnější a činnosti na základě eh, zeměpisných eh, regionálních eh, hledisek a co se týče priorit. A pod střechou SVČ máme tedy rozvojovou spolupráci a e, jak je to navázáno na jiné aspekty a pilíře vnější e, činnosti EU. A právě tam chybí ta prostřední část, tedy co se týče zeměpisného hlediska a tematického hlediska. Například e, zatím nemáme strategii ohledně agendy 2030 a to by mohlo představovat pokyny ohledně toho, jakým způsobem eh, implementovat tyto další kroky, pokud jde o vnější činnost. Eh, co se týče eh, účelového vázání, my nechceme, aby ty přístupy byly rigidní, Chceme nalézt rovnováhu mezi tím, co je v nařízení, co může být kontrolováno a co má být kontrolováno, aby existovala eh, transparentnost ohledně vynakládání eh, prostředků Evropské unie. My jsme ale eh, přesvědčeni, že ty záruky jsou pravděpodobně příliš rigidní ne v tom samotném, nemělo by to tedy být v tom samotném nařízení ale pravděpodobně eh, otázka záruk by neměla být řešena eh, v samotném nařízení. Sure, thank you very much. On the... A paní eh, Soraya Reins, máte dvě minuty. Co se týče eh, bezpečnosti, tak eh, já jsem řekla, že nechci hovořit podrobně o tomto přístupu, ale tady tento přístup je zohledněn eh, v rozpočtu. Občanské organizace, které eh, pracují v oblastech, eh, kde jsou konflikty, tak neříkají, že bezpečnost není důležitá, ale říkají, že je důležité jak a kdo a že existuje vysoké riziko investice, co se týče evropského projektu pro mír. A my chceme, aby byla zohledněna také otázka bezpečnosti lidí, e, protože místní e, obyvatelstvo se bude na toto zaměřovat a také občanské společnosti e, budou se dívat do minulosti. Můžeme se třeba podívat, že v Afganistánu toto nebylo příliš efektivní. A já bych eh, vám eh, doporučila, vzhledem tomu, že v rámci eh, tohoto projektu, který je mimo rozpočet, takže bychom tady měli mít tady tuto otázku a mělo by se to vyjasnit. Spolupráce a děkuji vám za spolupráci. Na tři minuty spole, za socialisty Antonia Bandery. Děkuji, Kristiane. Ano, i já děkuji našim hostům. My se samozřejmě zaměříme na strategické otázky, tak aby to bylo eh, zohledněno v naší práci. A chtěl bych eh, pronést dvě závěrečné informace a doufám, že to bude jasné. Flexibilita sama o sobě neřeší problémy. Eh, můžeme ji použít v pozitivním duchu, tak aby opatření Unie byla efektivnější a proto si myslím, že je zcela zásadní, abychom ty jednotlivé podrobnosti definovali lépe. Ale zároveň se to může i zneužít, eh, protože pokud bude eh, příliš velká možnost eh, volby komise mimo programování, které už bylo stanoveno, tak to může vést k problémům. Existuje ještě stále diskuze o jednotném nástroji a úkolem čtyř spoluspravodajů je představit parlamentu dokument, který by se zakládal na tom jednotném nástroji, který navrhuje komise. A potom zahájíme fázi kde bude probíhat diskuze a kde se budou předkládat pozměňovací návrhy. Já bych chtěla říci komisi a radě následující. Závěr této diskuze bude velmi úzce propojený s tím, že Evropský parlament by měl mít velmi jasnou možnost dohledu a kontroly, protože jinak si tady každý může dělat, co chce. Budeme mít eh, workshop 15. října, kde bude AFET eh, DEVE a budeme diskutovat o těchto otázkách a pokusíme se koncem října eh, předložit nějaký dobrý dokument. Dobře, tak to byla vaše závěrečná slova. Ano, milí kolegové, máme velmi eh, těsný harmonogram. Máme eh, před sebou příští volební období. zpravodajové pracují velmi intenzivně a toto je nejdůležitější téma, kterým se budeme zabývat ještě před eh, volbami a budeme velmi úzce spolupracovat. AFED a DV, Děkuji všem řečníkům.